Buongiorno a tutti. Dobrý den, dobré ráno. Omlouvám se za spoždění. Připravovala jsem trialog na dnešní odpoledne. Měl by začít v 16 hodin. Pokud jde o náš dnešní program jednání, tak jsme postoupili k bodu číslo 7. Jedná se o hlasování. Jde o souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2014, všechny oddíly. Takže eh, my jsme si odhlasovali pozměňovací návrhu, návrhy rozpočtového výboru před dvěma týdny a teď budeme hlasovat o našem stanovisku. Chci se zeptat paní Dančili, zda by se Zda bych chtěla vystoupit na úvod. Ano, děkuji. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat sekretariátu za podporu a děkuji také všem kolegům za předložené pozměňovací návrhy k mému stanovisku. Děkuji. Grazie, honor... Děkuji, paní poslankyně. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Breta, prosím. Má hlasovací karta nefunguje. Possiamo provare di farlo e per... Eh, proviamo a fare il voto per alzata di mano. Dobře, přesto se pokusíme hlasovat. Eh, budeme tedy hlasovat vednutím ruky. Souhlasíte všichni? Dobře, takže první odstavec. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je pro? Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Sì, 3. Paragrafo 3. Chi favore? Třetí odstavec. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Č- pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo schváleno. Šestka. Kdo, kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5, to je ústní pozměňovací návrh pana Olejničaka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. E, odstavec 9, návrh číslo 7. Pan Stojanov, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Odstavec 10, návrh 8, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Devítka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. Takže teď budeme hlasovat Budeme hlasovat e, o tomto stanovisku. Kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Děkuji. Děkuji a gratuluji paní Dančile. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání. A pan Bové se hlásí, prosím. Děkuji mnohokrát. Je to jenom návrh na jaro příštího roku. Nevím, jestli o tom všichni víte, ale Organizace spojených národů prohlásila rok 2014 za rok rodinného zemědělství. Takže si myslím, že by bylo dobré, aby i Evropský parlament se účastnil tohoto roku OSN o rodinném zemědělství a zorganizoval v rámci zemědělského výboru Evropského parlamentu k tomu nějakou akci. No English? Nebyla slyšet angličtina? Teď slyšíte? Teď vám funguje angličtina, tak já to řeknu ještě jednou. Organizace Spojených národů prohlásila rok 2014 za rok rodinného zemědělství. Po celém světě proběhne řada akcí k rodinnému zemědělství a já navrhuji, aby Zemědělský výbor a Evropský parlament se rozhodl bojovat eh, za propagaci rodinného zemědělství. Takže si myslím, že by bylo dobré, aby se toho ujal právě zemědělský výbor, a aby se to udělalo na jaře, ještě před dubnem, protože potom budou volby, takže v únoru nebo v březnu, že bychom zorganizovali nějakou akci, na kterou můžeme pozvat eh, různé organizace. Já vám k tomu pošlu dopis, buď to předsedovi nebo sekretariátu, ale myslím si, že je potřeba, aby se to účastnili všichni poslanci a poslankyně. A myslím si, že by také bylo dobré, aby se to účastnil pan komisař Čološ. Tak, aby Evropa ukázala, že jí záleží na rodinném zemědělství. Takže jsem to chtěl říci ústně ještě předtím, než to pošlu písemně, tak aby koordinátoři se nad tím už mohli zamyslet. Děkuji. Výborně, děkuji. Pane místopředsedo, bereme v potaz vaši poznámku. A teď navrhuji, abychom přešli k devátému bodu na programu jednání. Trochu jsme si to předsunuli. To je důležitá věc, protože tady nás opět čeká hlasování. Očekávám, že tedy zůstanete všichni přítomní v zasedacím sále a se se vzpomenete, že pokud jde o ta eh, dočasná ustanovení eh, na rok 2014, eh, o nich jsme diskutovali. Tady komise schválila legislativní návrh již v červenci a ten se týká dočasného ustanovení u nařízení 1698 lomeno 2005 ohledně rozvoje venkova. A Účelem tohoto ustanovení je prodloužit současnou výjimku pro členské státy tak, aby mohly nadále používat vyšší sazby kofinancování. Takže my jsme si vyměnili eh, pozměňovací eh, názory s eh, Eh, a zjistili jsme, že tady nebude žádná kontroverze, ale že eh, procedura je komplikovaná, protože toto ustanovení musí vstoupit eh, v platnost do konce roku. Nemáme tedy dostatek času na plný postup spolurozhodování a může proběhnout pouze zjednodušený postup podle článku 46. Zároveň eh, s tím, tak to zaznělo na jednání koordinátorů, pan Albert Des předložil odpovídající pozměňovací návrh ke své zprávě, kde hovoří o tom, že je potřeba zapracovat eh, ustanovení o plánované výjimce také do eh, tohoto legislativního návrhu. Pokud to tedy schválí plenárka v listopadu a také rada, tak by následně po schválení mohlo dojít ke stažení návrhu komise. Navrhuji, abychom tedy schválili tento postup bez pozměňovacích návrhů ve zjednodušené proceduře, protože ten obsah, jak se nám to jeví nyní, není kontroverzní. Pan Des souhlasí, takže pokud si nikdo nežádá eh, slovo, tak navrhuji, abychom tento návrh teď odhlasovali. Kdo je pro? Zvedněte prosím ruku, proti. Děkuji. Takže, pane Desi, Myslím, že můžeme tedy postupovat tak, jak bylo naplánováno a všem děkuji za spolupráci. Nyní můžeme přejít k bodu číslo 8 na programu jednání, což je prezentace Mauricia Martiniho, náměstka italského ministra zemědělství, potravinářství a lesnictví, který vystoupí ke světové výstavě v Miláně 2015, jejíž název je Nasytit planetu energie pro život. Chci poděkovat eh, všem, kteří jste se dostavili na toto úvodní vystoupení ke světové výstavě v Miláně. My se soustředíme teď hodně na otázku potravin a toto je téma, které nabývá v poslední době na významu. Spotřeba a výroba potravin jsou velkým problémem, velkou výzvou do budoucna a tím souvisí také udržitelnost eh, planety. Byli jsme svědky navyšování cen v poslední době, což má dopad na dodávky potravin, na nejistotu, pokud jde o vývoj životního prostředí a opět se to projevuje na spotřebě a cenách potravin. Zvláště citlivou záležitostí je, vážení kolegové, to, že je potřeba zohlednit e, otázku bezpečnosti potravin. My jsme o tom v našem výboru již několikrát hovořili, zvláště v souvislosti s reformou SZP. Jsem tedy dnes velice rád, že zde mohu přivítat pana náměstka Martinyho, který nás bude stručně informovat e, formou prezentace o cílech této milánské výstavy plánované na rok 2015. Je to závazek nejen pro Itálii, ale pro celou Evropu a myslím, že to bude obrovská příležitost, jak se hlouběji podívat na tyto výzvy, které jsem právě zmínil. Dále bych chtěl také poděkovat Robertu Ardiciu, paní Ergosi, kteří jsou tady jako spolupracovníci dnes také přítomni. A teď už bez dalšího zdržování předám panu Martinovi eh, slovo. Vím, že jsou tady kolegové také z jiných výborů a dám jim přednost, pokud budou chtít po této prezentaci vystoupit a pak budou mít možnost samozřejmě přihlásit se o slovo také poslanci našeho výboru, nejprve koordinátoři jednotlivých politických stran. Děkuji. Nyní pan Martiny, prosím. Grazie, il presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám všem, vážené poslankyně a poslanci, za možnost vystoupit před vámi a odprezentovat práci, která probíhá na přípravě Milánské všeobecné výstavy, která proběhne v roce 2015. Během následujících pár minut se pokusím vysvětlit, jak důležitá pro nás tato světová výstava je. A budu také hovořit o stávajících číselných úspěších a také využiji této příležitosti a budu hovořit o pár tématech, která budou ústřední pro milánskou výstavu. Je to v souladu s tím, co právě říkal pan de Castro. Takže pokud dovolíte, tak na samý začátek pár číselných údajů. Takže Výstava pochopitelně proběhne v Miláně a to mezi 1. květnem a 31. říjnem roku 2015. V tuto chvíli máme přihlášeno 132 zemí. Náš cíl byl 130, takže už jsme ho překonali. Očekáváme, že se ještě dopřihlásí další země. předpokládáme, že se tedy k nám připojí více zemí. 60 z těchto 132 zemí si bude stavět své vlastní pavilony. Jenom pro srovnání chci říci, že v Šangaji jich bylo 40. Naším cílem je přilákat 20 milionů hostů návštěvníků. Výstaviště má rozlohu přes milion metrů čtverečních, je to na předměstí Milána a italský stát již do toho investoval 1,3 miliardy euro. S tím, že další miliardu budou investovat účastnické země, tedy především do výstavby svých pavilonů, ale i do dalších věcí a 300 mili- 300 milionů euro jsme získali jako soukromé investice. Tady, myslím, to není třeba komentovat. Máme tady uvedené o těch 132 zemí, které už se přihlásily. A myslím, že je potřeba zdůraznit, že se přihlásilo řada zemí z Afriky a z Ázie. populace Ázie bude zastoupeno na této světové výstavě v Miláně v roce 2015 a to si myslím, že je velice důležité i strategicky pro Evropskou unii vzít v úvahu. Jak jste slyšeli, hlavním heslem výstavy v Miláně je nasytit planetu a energie pro život. A pravděpodobně tomu rozumíte více než já, ale přesto řeknu, že naším cílem bude diskutovat o problematice výživy a také se podívat na eh, propojení této problematiky se životním prostředím. Chci zmínit pár čísel, která známe my, ale je potřeba, aby se o ní rozvědělo více lidí v Evropě, ale i obecně ve světě. A chci jich pár připomenout. 800 milionů lidí trpí podvýživou, zatímco 1,5 miliardy lidí mají nadváhu, jsou obezní. Takže každý třetí člověk má problém s výživou a na každého jednoho podvyživeného máme dva obezní. Takže naším hlavním cílem této výstavy je přispět k tomu, aby se zahájila veřejná rozprava, která se snaží která se bude snažit více vyrovnat produkci potravin a jejich spotřebu a zvážit také dopady toho všeho na životní prostředí, což je určitě problematika, o které tady hodně hovoříte určitě hovoříte o nárůstu poptávky eh, po potravinách a nedostatku rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou a dopady na životní prostředí. Myslím si, že z těch čísel vyplývá, jakému velkému problému čelíme. Máme pocit, že na stávající hospodářské a geopolitické scéně hraje opravdu hvězdnou roli jídlo a potraviny, takže o tom následně budeme hovořit i v Miláně v roce 2015. Je to ale téma, které už se opravdu výrazně objevuje. Například vidíme určitou honbu za zemědělskou půdou. Vidíme, že státní investiční fondy a země které trpí deficitem půdy, se snaží skoupit zemědělskou půdu, aby předešli jejímu nedostatku budoucnosti. Vidíme také, že dochází k zásadní, zásadním výkyvům cen a stává se také, že ta nejchudší populace je nejvíce vystavena riziku. Kromě toho se také objevují nová pravidla na mezinárodním trhu. Mám pocit, že jsme se zrovna pustili eh, do období obráceného protekcionismu, kdy se v podstatě státy snaží omezovat eh, vývo, vývoz potravin a jakousi inflaci vývozu. Takže na konferenci v Miláně budeme schopni také hovořit o nových vztazích mezi zemědělstvím a životním prostředím. Budeme se snažit hovořit o zachování hospodářské soutěže, ale zároveň trvalé udržitelnosti. Budeme také hovořit o vztazích mezi zemědělstvím a blahobytem. Budeme také hovořit o nových vztazích mezi potravinami a inovací, tedy o výzkumu, nových znalostech, transferu technologií a o určitých základních koncepcích potravinové bezpečnosti a zabezpečení potravin. Dalším cílem bude zajistit, aby se výživa stala důležitou součástí globální politické scény. Aby i v kontextu třeba G20 si byli jednotliví aktéři více vědomi potřeby globální potravinářské politiky. Takže teď se dostávám ke strategickému dokumentu této světové výstavy, který má čtyři témata. Za prvé zabezpečení potravin, za druhé bezpečnost potravin, za třetí vztah potravin a trvalé udržitelnosti a za čtvrté vztah mezi potravinami, mírem a kulturou a vědom, vědomostmi. A potom budeme také hovořit o určitých veřejných opatřeních, která chceme diskutovat s Evropským parlamentem. Konkrétně bychom rádi vypracovali jakýsi etický kodex, který má bojovat proti plítvání. Také se chceme vzájemně domluvit na tom, že budeme provádět politiky, které budou bojovat proti spekulaci. A naším dalším cílem je hovořit o jakémsi hmatatelném programu, který by zvyšoval povědomí, veřejné povědomí o a, výživě. Takže doufáme, že rok 2015 bude chvíli, kdy se nám podaří opravdu odstartovat tuto zásadní diskusi. Tato, konference, eh, tato výstava v Miláně také bude mít úzkou souvislost s a, rozvojovými cíly tisíciletí, které tedy také mají termín v roce 2015, tak doufáme, že se nám podaří navázat na činnost, kterou provádíme v rámci, v rámci těch eh, cílů tisíciletí. Eh, tady už vidíme samotné výstavní plochy. Chceme zajistit, aby všichni návštěvníci byli řádně přijati a přivítáni. Je to trochu originální návrh v tom smyslu, že tam máme určité tematické klastry, v čemž se Milánská výstava bude lišit od těch výstav předchozích. Protože to nebude uspořádáno jenom tak, že by státy měly své nezávislé pavilony, ale bude to tak, že vlastně chceme mít devět tematických okruhů, A prostřednictvím těchto tematických okruhů budeme chtít, aby země vlastně propojily takto své výstavy. Vidíte, že tam je třeba rýže, kakao, káva, zelenina a řada dalších. Kromě toho také budou probíhat různé projekty, kterých se bude účastnit vždy několik států. A to je trochu jedinečné kontextu světových výstav. V podstatě na světových výstavách eh, jsme nikdy nechtěli po jednotlivých účastnických státech, aby takto spolupracovali, takže to bude na Milánském expu jedinečné. A doufáme, že to převezmou po nás i další světové výstavy. A závěrem, pokud dovolíte, jsem chtěl říci, že 3. května 2015 pardon, 2013 bylo vydáno sdělení Evropské komise, které se zabývá účastí Evropské unie na této celosvětové výstavě. Zmiňuje toto sdělení určité klíčové aspekty této účasti. Říká, že Evropská unie by měla být opravdu ústředním hráčem této výstavy Organizátoři této výstavy s tím souhlasí, mělo by to tak určitě být. David Wilkinson a Giancarlo Kratis spolupracují. David Wilkinson byl jmenován jako komisař, který bude mít na starosti účast na Evropské unie na Expo 2015. Takže jenom závěrem jsem ještě chtěl říct, že doufám, že tato světová výstava 2015 bude eh, důležitou příležitostí pro evropskou politiku a že evropská politika zajistí ústřední úlohu eh, Evropské unie na této výstavě. Naše vláda a organizátoři se velmi těší na úzkou spolupráci do roku 2015. A doufám, že se nám podaří společně zajistit velký úspěch této evropské a celosvětové výstavy. Je potřeba, aby tato světová výstava byla první výstavou ve skutečně evropském stylu, což zajistí, že Evropa bude hrát ústřední roli na světové scéně v této oblasti a bude moci nastavovat tón určitých diskusí. Takže to je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji mnohokrát panu předsedovi výboru za to, že jsem dostal příležitost zúčastnit se vaší schůze a budu se těšit na další diskusy. Děkuji mnohokrát. Je to velice důležité téma, ke kterému jsme se několikrát dostali a Myslím, že by bylo také důležité, aby se náš výbor do přípravy, tematické přípravy této výstavy velmi zapojil. Takže ještě jednou děkuji italské delegaci a zahajuji diskusy. Jak jsem říkal, začnu s kolegy a s kolegyněmi z eh, ostatních výborů a potom dám slovo poslancům a poslankyním z našeho výboru. Nejprve Patricia Toja, místo předsedkyně průmyslového výboru. Takže dostanete slovo a pokud chcete další vystoupit, tak se přihlaste. Děkuji, pane předsedo. Drazí kolegové, vítám zde také pana Mauricia Martina, zástupce italské vlády. Pan předseda, pan de Castro, respektive pane de Castro, chci vám říci, že my jako výbor ITRE velmi vítáme tuto možnost, že bychom se, že bychom nějak mohli se, semknout evropské sektorální politiky a celé to přenést na novou úroveň. Jako zástupkyně výboru ITRE a i výboru DEVE chci říct, že skutečně ty naše cíle jsou podobné. Výstava Expo, o které jsme se právě dozvěděli mnoho zajímavých informací, je inovativní celé řady aspektů. Eh, již samotná koncepce této výstavy je novinkou a novinkou je rovněž i to, že Evropská unie se může v rámci této výstavy prezentovat jako celek a měla by se prezentovat jako celek. Pro nás, pro všechny, je tato výstava velkou šancí a proto si myslím, že bychom měli poděkovat italské vládě za tuto příležitost. Jak již bylo řečeno, v roce 2014 máme v rozpočtu Evropské unie naplánovány zvláštní prostředky pro financování eh, zapojení účasti evropské úrovně na tomto expu. Je důležité, aby byl vyslyšen hlas evropských občanů, to tež platí samozřejmě i pro občany z jiných částí světa, ale my jsme toho názoru, že bychom možná měli společně s našimi kolegy se, ze zemí AKP se postarat o to, aby skutečně na výstavě zazněly hlasy z celého světa. Potravinová bezpečnost a zabezpečení dodávek je skutečně palčivým problémem pro budoucnost světa. Toto téma je nutno vyřešit udržitelně i s ohledem na zdroje a hlavně na vodu. A dále výzkumné programy. Tyto je třeba zintenzifikovat. Máme tady Horizon a veškeré ty další excelentní iniciativy, to všichni znáte. Samozřejmě eh, máme před očima i cíle milénia a veškeré ty výzvy, například i výzvy, které se týkají změn klimatu. A v tomto celém kontextu je skutečně otázka zabezpečení dodávek potravin celosvětově prvořada. Je to i velká společenská výzva. A Evropské technologické centrum se nyní hlouběji zabývá s otázkami, které se týkají potravin, tedy otázkami jak pěstování, logistiky a zpracování. I toto je pro Evropu velmi důležité a i zde je důležité, abychom posílili naši účast, účast Evropy. parlamentu jsme se velice věnovali výrobě potraviny a celé to jsme uvedli do souvislostí s emisemi CO2. A pak je tady to úzké propojení mezi výrobou potravin, dodávkami potravin a zajištění a uchování míru. I toto je důležitý aspekt. Například ve výboru DV se čím dál tím více zabýváme právě touto dimenzí potravinové bezpečnosti. Pak je zde otázka nadměrné explorace ploch, na kterých se pěstují potraviny což je velký problém. Toto vše jsou otázky, o kterým je třeba se věnovat. Je třeba zavést minimální standardy, nějaké základní linie a pokyny pro to, co je možné a to, co není možné. A není možné, aby nadnárodní koncerny či další ekonomičtí hráči postupovali tak jako do posud, to znamená, aby bezohledně vykořišťovali zdroje a nezohledňovali dopady eh, takového typu hospodářství. Děkuji. Děkuji, paní Toja. Budeme postupovat dál. A slova má další řečník. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Dobrý den rovněž panu Mauricio Martinovi. Bylo velice zajímavé vyslechnout vše, co jste nám řekl o světové výstavě v Miláně. Výstavu bude provázet eh, konferenční program. Eh, veškeré ty konference se budou týkat právě těch klíčových témat. Tady bylo řečeno, že je důležité eh, to, že chceme velmi úzce spolupracovat s Evropskou komisí a s parlamentem. Obzvláště s tímto výborem, to by bylo skutečně smysluplné. Je tam celá řada témat, které zajisté budeme muset probrat ještě před výstavou Expo u nás tady na výboru, tak abychom se mohli aktivně účastnit. Evropský parlament má své úřady v Římě a v Miládě, takže vás může jistě eh, i podpořit v rámci této akce. Děkuji. Další řečník. Oui, merci. <coughs> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat panu Martinovi za velmi kvalitní prezentaci a děkuji také za navržené projekty. Myslím si, že jsme hovořili o všech hlavních tématech. Pochopitelně je potřeba, aby to všechno ještě vyzrálo, ty projekty. Jsou to ale témata, které tady dobře známe. Jsou to témata, která budou zmiňována i na této světové výstavě. Co se týče produkce, tak o tom jsme ho... A změn produkce, to byl jeden z hlavních klíčových aspektů, o kterých tady často hovoříme. A hovořili jsme o tom, jak je potřeba změnit eh, způsob spotřeby. To je téma, které nemůžeme nechat jenom tak samo sobě, svému osudu. Je potřeba, aby se to podpořilo i marketingem. Marketingem je potřeba vysvětlit všem, jaké máme celosvětové problémy v oblasti výživy. A myslím si, že, pane předsedo, a velmi tomu věřím, v našem výboru bychom se do toho měli hodně zapojit. Měli bychom se zapojit do iniciativy, která byla dnes prezentována. Protože toto jsou všechno věci, které jsou velmi provázány a kterým je potřeba se věnovat, eh, věnovat v budoucnosti nejenom krátkodobě, ale také dlouhodobě. To, co tam zmiňujeme, je prostě důležitým předmětem, nad kterým se musíme zamýšlet. Myslím si, že my ve výboru bychom měli věnovat velkou pozornost těmto tématům. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji. Grazie, Eric. Eh, Děkuji Erikovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto velice zajímavou prezentaci. Je tady celá řada témat, kterým se chcete věnovat. A myslím, že je těžké z toho učinit nějaký jednoznačný závěr, protože ta problematika je velice komplikovaná, ale líbí se mi struktura vašeho návrhu. Pokud jde o zemědělství, tak eh, zde jedna důležitá věc, o které jsme na našem výboru diskutovali a kolega už to zmiňoval, to je otázka rodinného zemědělství. A tady je klíčovým problémem příjem. Myslím si, že to by bylo dobré, kdybychom i my tady na dnešním dopoledním zasedání e, zmínili, vy jste to zmiňoval v bodě volatility cen, nestability trhu a tak dále. Když ovšem hovoříte se zemědělci, tak i díky a přesto pod že mají podporu se, eh, ze SZP, tak přesto jsou podprůměrně na tom z hlediska příjmu a Myslím si, že nad tím by bylo dobré se ještě dále zamyslet, vést o tom diskuze a nejenom ohledně cen, které eh, dostávají, ale které musí také zemědělce platit za vstupy a myslím, že to má rozsáhlé dopady, včetně environmentálních dopadů. Pokud jde o hromadění půdy, tak já myslím, že o tom jsme už diskutovali i na jiných výborech. Myslím, že nikdo zatím nenašel řešení, protože žádné jednoduché řešení neexistuje. Dokonce i v rámci Evropy je, myslím, potřeba hovořit o využívání půdy. Například v Irsku je půda chráněna, právo vlastnictví je chráněno ústavou. Dostáváme se tedy na velice citlivou půdu a e, to, co si někdy zemědělci myslí, že je přínosné, nezdílí environmentalisté a tak dále. Dochází tady k řadě střetů. Vaše expo má mm, možnost ukázat na tyto konflikty, zblížit názory různých skupin. Samozřejmě, že pokud jde o plítvání, o kterém jste hovořil, i vy tomu se chceme za všech okolností vyhnout, ale já jsem o tom často přemýšlela a říkala jsem se, pokud máme snížit eh, odpad, plítvání, jaký to bude mít dopad na zemědělské ceny. Eh, samozřejmě, že ten dopad může být negativní i z hlediska udržitelnosti, nechceme samozřejmě, aby docházelo k plítvání s potravinami a myslím, že tady není eh, zatím jasná vazba mezi menším plítváním s potravinami a Eh, problémem řešení eh, špatné výživy. Bohužel si myslím, že tady přímá vazba není a není tady ani jednoznačné přímé řešení tohoto problému. Takže já sama ze svých návštěv v zemích, kde není zemědělství tak vyvinuté, eh, jsem si udělala závěr, že když chceme rozvojovému světu pomoci, tak je lepší pomocí jim lépe využívat půdu, modernizovat zemědělství udržitelným způsobem tak, aby se to stalo součástí jejich rozvojové cesty. A to je možná to řešení, o kterém bychom mohli diskutovat i více eh, na světové výstavě. Měli bychom také diskutovat o roli žen, protože role žen v zemědělství je neopomenutelná. Ještě jednou vám chci poděkovat. Eh, váš eh, plán na mě udělal obrovský dojem a těším se, že se k výstavě přidají ještě další země. Děkuji. Děkuji, Mariat. Nyní pan místo, předseda Sekerský, prosím. Děkuji mnohokrát za slovo. Pane náměstku, vy jste říkal, že se bude hovořit i o vodě. Ale já si myslím, že to je téma, které je opravdu klíčové. Protože si myslím, že v nadcházejících letech bude právě voda určujícím faktorem míry rozvoje zemí. Myslím si, že se spíše zabýváme energetickými problémy budoucnosti než vodohospodářskými problémy vody. Myslím, že to není důležité jenom pro země, které mají nedostatek vody už v tuto chvíli, ale je to problém i zemí, které se snaží rozvíjet tak rychle jako Evropa. Takže prostě voda je klíčové téma a mělo by být dostatečně zastoupeno na této výstavě. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. A hlásí se nám další řečníci. Nejprve pan Pancery, náš host tady během dnešního dopoledního zasedání, eh, předseda delegace pro Magreb. Eh, grazie. Ano, děkuji. Já bych eh, se dovolil říci, že eh, někdy je mm, těžké vidět eh, jasné mm, propojení mm, se zahraniční politikou v takovéto oblasti, o které tady dnes eh, diskutujeme. A o to se snaží světová výstava Eh, z hlediska využívání zdrojů, infrastruktury a tak dále. To jsou samozřejmě pro celou Evropu velice důležitá témata, ale domnívám se, že to, co je skutečně důležité, eh, jsou potraviny, udržitelnost a bezpečnost potravin. To jsou skutečně zásadní otázky, které i do budoucna budou mít významný dopad. Souvisí s tím další důležité věci, jako například voda, o které už tady hovořili řečníci přede mnou. Na naší planetě je řada regionů, kde geostrategické politiky vycházejí eh, z problematiky vodních zdrojů a potravin, takže vidíme tady obrovskou provázanost. Následně to má dopady na mobilitu obrovského množství lidí, protože k migraci dochází nejenom kvůli válečným konfliktům eh, a tak podobně, ale často je tím důvodem také životní prostředí a otázka přežití, která nutí lidi k pohybu a přesunům po planetě. A z těchto důvodů se tedy domnívám, že kromě otázky výroby, potravin, výzkumu v této oblasti, vlastně zemědělství a potravinářství je důležité také provázání se zahraniční politikou, které by se mělo v Miláně v roce 2015 nějakým způsobem promítnout. Myslím, že nám tato výstava nabízí dobrou příležitost k tomu, abychom mohli diskutovat o takových věcech, jako například eh, následná forma pro kyotský protokol po roce 2015. Možná by to byla vhodná příležitost, jak hledat novou cestu pro země, které se budou této výstavy účastnit. Domnívám se, že by bylo dobré této příležitosti využít eh, také pro řešení těchto ožehavých problémů, s nimiž se potýká celá planeta. Děkuji vám, Antonio, děkuji všem kolegům, kteří vystoupili v této diskuzi. Čeká nás společně ještě obrovský kus práce, abychom maximálně příležitost světové výstavy využili. Já doufám, že Evropský parlament a náš výbor konkrétně se významným způsobem bude na výstavě podílet. A teď už předám znovu slovo pane Martinovi, aby mohl zareagovat na dnešní diskuzi a pak budeme pokračovat eh, s další prací našeho výboru. Pan Martina, děkuji ještě jednou za možnost vystoupit na vašem výboru. Děkuji všem, kteří přispěli do diskuze. Já jsem si poznamenala veškeré poz- vyjádření, veškerá vyjádření, která tady zazněla. Byla tady řada pozitivních poznámek a připomínek a pokud jde o samotné plánování aktivit, které by zapojovaly Evropskou unii, tak eh, myslím, že váš výbor v tom jistě bude sehrávat klíčovou roli. Budeme se snažit zajistit, aby byla Evropská unie maximálně eh, aktivní, maximálně zapojena během šesti měsíců, kdy bude tato výstava probíhat. Uděláme maximum pro to, aby byl zapojen do všech aktivit, konkrétně váš výbor. Osobně se domnívám, že ty záležitosti, o kterých jsem hovořil ve své úvodní prezentaci, jsou skutečně eh, záležitosti zásadní povahy, otázky příjmů v zemědělství, otázky životního prostředí, vodních zdrojů a tak dále. To jsou věci, na kterých bychom mohli v rámci Expo 2015 zapracovat eh, v řadě nejrůznějších akcí, které by zajistily, že se dočkáme matatelných iniciativ v těchto oblastech. Myslím si, že do 1. května roku 2015 budeme muset eh, společně zapojit všechny evropské instituce, aby skutečně Expo 2015 bylo platformou pro dialog. Musíme využít toho, že se výstava koná v srdci Evropy a maximálně ji pro Evropskou unii eh, využít a pokud možno podpořit i eh, mezinárodní vztahy. Takže to je náš přístup k přípravám Expo 2015. A chci říci, že tuto výstavu vnímáme pouze jako součást eh, větší celoevropské akce, že se nejedná o výstavu, která by byla omezená čistě na hostitelskou zemi, protože tak, jak čas postupuje, tak jsme se stále více vědomi toho, že se bude jednat eh, buď to o celoevropskou akci, nebo to bude akce neúplná. Uděláme tedy maximum pro zapojení Evropské unie a jsme rádi, že můžeme počítat s vaší podporou. Pan předseda, děkuji, pane Martina. Děkuji vám, děkuji celé delegaci italské vlády. Za minutku budeme pokračovat s naším programem jednání. Přistoupíme k bodu 10, což jsou regionální označení kvality. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Takže kolegyně a kolegové, pustíme se znova do práce. Čeká nás bod 10, regionální označování kvality směrem k osvědčeným postupům ve venkovských hospodářstvích. Je to zpráva z vlastního podnětu, který kterou zpracoval pan Erik Andrie. A jak vidíte, tak v této zprávě máme zajímavé myšlenky týkající se integrovaného územního rozvoje, do kterého jsou zapojeni různí aktéři a hovoří také o pozitivní roli, kterou regionální označení kvality může v regionálním rozvoji sehrávat. Takže Eriku, máte slovo a potom si budeme zapisovat eh, přihlášky do diskuse. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo chci říci, že tato zpráva se nezabývá jenom zemědělstvím, zabývá se spíše rozvojem venkova v širším slova smyslu. Když se podíváme na změnu ekonomiky na našem území a na diverzitu různých hospodářství v Evropské unii, tak jsem se snažil pohovořit v této zprávě o tom, že je potřeba se znova zamyslet nad novým vzorem rozvoje pro celou Evropu. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak to lépe zorganizovat. Existuje k tomu řada různých názorů a mnozí se zamýšlí, zamýšlí nad tím, jak lépe využít eh, globalizace když se podíváme na název této zprávy, tak se zde hovoří o označování nebo dokonce o značce. A chci říci, že někteří mají pocit, že by to v podstatě mělo jít eh, proti stávajícím označováním kvality, ale tak tomu vůbec není, protože to regionální označování kvality, když se podíváme do definice, je v podstatě jakousi zastřešující značkou, která uznává úsilí všech, nikoli jenom v oblasti výroby, ale také v oblasti služeb. Takže by se týkala všech odvětví, které působí na venkově. Takže je to označení, do kterého by měli být zapojeni všichni soukromí i veřejní aktéři. Je to označení, které by mělo posílit inkluzivní trvale udržitelné rozvoje hospodářství, tak aby eh, dané území využívalo všech zdrojů, které mají, včetně stávajících značek a označení. Takže vůbec nejde o to, že by měla být eh, řevnivost mezi těmito značkami, spíše by se měly doplňovat a společně přispívat k plnění eh, cílů. Takže jde o to, abychom překonali odvětvový přístup k rozvoji hospodářství, který si myslíme, že spíše ochuzuje, a přistoupili k průřezovému přístupu, který povede k přidané, navýšení přidané hodnoty i zaměstnanosti. Zemědělství je nezbytným předpokladem přežití venkova a je potřeba, aby se zemědělství přizpůsobilo a venkov přizpůsobil všem obyvatelům, protože zemědělství je sice důležité, ale nestačí k přežití venkovské ekonomiky. To vidíme každý den. Vidíme, že existují možnosti vytvořit nové modely hospodářství. Když se třeba podíváme na jich Francie nebo jeho západ eh, Francie nebo uh, Umbria nebo Španělsko, tak tam takovéto modely vidíme. Katalánsko také. To znám celkem dobře, protože jsem tam v 90. letech se účastnil určitých iniciativ. Na těch územích šlo o to, že bychom všechny aktéry na nějakém území, tedy těchto tří francouzských departmánů, a se snažili dát dohromady kolem jednoho konkrétního tématu. A dnes se v podstatě takovýmto způsobem můžeme eh, dostat do situace, kdy se různé sektory, včetně eh, masa anebo mlékárenských výrobků, ale zároveň také třeba kempingu, hotelů, památek, že v podstatě všechno toto by se soustředilo kolem koncepce regionálního označení kvality. Čili v podstatě všichni různí aktéři by se takto slučovali kolem regionálního označení kvality. Na základě by byla určitá, bylo by to na základě určité charty, kterou by si spolu vypracovali. A následně by došlo k navýšení přidané hodnoty, ale také zaměstnanosti. A ta přidaná hodnota je sice ekonomická, ale nejenom ekonomická. Umožňuje totiž posílit určitou větší provázanost. Všichni spolu budou solidární. Prostě výrobce bude solidární s distributorem, distributor s eh, dopravcem a podobně. A všechno tu zůstane na daném území. Skoro bych to přirovnal k tomu, jak se vyvíjí společnost na daném území po vlastně dlouhou, po dlouhou dobu. Postupně tam vznikají památky, památky postupně tam vznikají obchodní uh, sítě, obchody a podobně. A čím propracovanější ta sítě, tak ji musí být solidárnější. Nejde nám o konkurenci, jde nám o synergii na daném území a z té synergie vznikne přidaná hodnota. Když se třeba podíváme na krizi vepřového, tak vidíme, že třeba katalánské vepřové, které bylo označeno jako katalánské vepřové, bylo proti této krizi imunní, protože mu lidé věřili. Protože toto odvětví má tradici na daném území. Takže to byl konkrétní příklad, případ, který nás vlastně vedl k zamyšlení nad tím eh, novým modelem vývoje. I když se podíváme do stávajícího rozvoje venkova, tak tam uvidíme určité nástroje, které mohou na pomoci zvýšení kvality daného území. Jedná se především o iniciativu společenství LEADER. Navíc je možné rozšířit tuto iniciativu na celé území. Máme tam také osu pro rybolov a integrované územní investice pro, a, pro městské oblasti a kromě toho je možné a, také financovat projekty z různých fondů na stejném území. Také do toho můžeme zapracovat tematické programy, které jsou součástí a, EZFRV ale myslím si, že by bylo opravdu důležité v kontextu globalizace, aby z oficiální úrovně byla uznána a podporována eh, takováto evropská regionální značka kvality. Protože si myslíme, že to pomůže eh, více posílit produkci eh, výrobku a služeb v tomto novém modelu. Vytvoříme tedy model rozvoje venkova, který bude založený nikoli jenom na zemědělství, ale na všech ostatních hospodářských činnostech, které se na venkově nacházejí. Je opravdu potřeba poukázat na to, že na venkově není jenom zemědělství, že tam jsou i další odvětví. Pochopitelně, že se těším na vaše otázky, na vaše připomínky a děkuji vám za pozornost. Grazie, Erik. E děkuji, Eriku. Přejdeme k diskuzi nejprve pan Dorfman. Grazie, presidente. Um, ja... Děkuji, pane předsedo. Pomalo let máme v oblasti iniciativy LEADER, jak řekl pan zpravodaj, možnost spolupráce. A tam je celá řada velmi zajímavých modelů, které již byly vyvinuty. A e, a doufám, že v příštím programovém období se nám podaří tuto spolupráci nadále rozvinout, aby to zahrnulo celé venkovské a zemědělské sektory a i sektory, které zemědělské nebudou. Toto by byl pro nás skutečný úspěch. V rámci reformy společné zemědělské politiky, tedy reformy druhého pilíře, se to již plánuje, takže nemusíme nic nového vymýšlet na tomto poli. Jsem velmi skeptický, když tady navrhujeme, abychom zavedli nové územní známky kvality. Myslím si, že na evropské úrovni máme systém známek, značek, který se opírá o několik pilířů například ochranou známku původu, ochrané geografické označení, dále označení například eh, určitého typického produktu. A v minulosti jsme, a zejména komise, se v minulosti velice snažila o to, aby značky, které nejsou zcela jasné, i regionální značky, které nespadají do toho Eh, rastru, rastru kvality, snažila se je vytlačit z trhu, tak, aby se to celé poněkud očistilo a uspořádalo. Před eh, několika málo měsíce, a on je to v podstatě již rok, jsme tady na výboru probírali reformu, právě reformu těchto známek kvality. A tehdy jsme viděli, jak málo si je evropský spotřebitel dnes vědom o tom, jaké vlastně známky kvality a další známky existují. Když tady není paralelně ke stávajícímu systému označení kvality, budeme zavádět ještě další nový systém, kde vůbec nebude jasné, jaké nároky na kvalitu tam vůbec jsou. Tady je v podstatě taková idea, že někdo dostane značku kvality pouze proto, že jeho výrobek pochází z určitého území a vůbec tam nebude jasné, zda se to opírá o kvalitu či ne. Pokud toto uděláme, tak si myslím, že bude spotřebitel naprosto zmatený a už pro němu vůbec žádné označení kvality nebude nic říkat. Již nyní je tomu tak, že v rámci druhého pilíře Můžeme, je zde možnost notifikovat regionální značky za jistých podmínek. Takže zcela upřímně řečeno, já nemám pocit, že bychom měli v Evropě zavádět ehm, něco nového s úhledem na území, že bychom tady měli rozšiřovat naši nabídku značek, protože si skutečně myslím, že to bude pro spotřebitele medvědí služba. Nebude schopen se v, tomu, se v tom vyznat. Dobře víme, že tady, tady máme tu chráněnou značku původu a chráněné zeměpisné označení. A pokud bychom zavedli něco nového, tak zavádíme konkurenci toho stávajícího a povede to k tomu, že oslabíme ty značky, které již existují. Takže musíme být opravdu velmi opatrní a dobře si rozmyslet, co má smysl, co pomůže podnikům a co uškodí například těm, kteří momentálně už značky mají a částečně některá ta například ochrana eh, označení původu jsou velice úspěšná a já si myslím, že bychom je neměli ohrožovat, protože bychom tím eh, evropskému zemědělství neprospěli, ba naopak. Děkuji. Děkuji Herbertovi. A nyní paní Batrao Neveš. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tímto eh, stanoviskem pana Dorfmana, pokud jde o to, co říkal pan Andrien. Vy jste říkal, že už eh, od začátku není cílem této zprávy z vlastní iniciativy eh, obsadit prostor, který v tuto chvíli přísluší označením zeměpisného původu, ale ukazuje se v bodě 7. Vlastně vycházíte ve své zprávě. Přesně z tohoto žádáte komisi, aby zpracovala takovouto eh, uznávanou regionální značku, která vychází z objektivního Eh, označení eh, místního původu, ale přesně z toho vychází označení zeměpisného původu či chráněné místní eh, speciality. Jinými slovy, zdá se mi, že tady hovoříme pouze mm, o současných nástrojích, které už v dispozici máme, které nám velice dobře fungují a chrání potraviny i zemědělské výrobky. Jsou to tedy vlastně i značky kvality, které dobře fungují, zajišťují kvalitu a mm, podporují prodejce těchto výrobků na trhu. Takže já si myslím, že co bychom mohli udělat, je zlepšit současné nástroje, současná označení zeměpisného původu, ale nemá smysl doplňovat eh, další loga, další, další administrativní postupy. Naopak si myslím, že je potřeba posílit to, co už máme, případně některé části, které nepříliš fungují, tak ty vyškrtnout, ale nepřidávat eh, zbytečně nic nového. Kromě toho jste eh, říkal, že tento návrh by měl být jasný a neměl by vést k znepřehlednění, ale já se obávám, že právě k tomu by dojít mohlo, protože my, když jsme tady řešili ten balíček kvality, tak se ukázalo, že tady je nadmíra legislativy, přemíra různých nástrojů, eh, o nichž vlastně ani evropští eh, spotřebitelé nejsou dostatečně informováni. Už tak je tedy všeho dost, je dobře, je tedy lepší začít eh, současné nástroje a informace, které máme lépe řídit, lépe o nich informovat spotřebitele. Tím uděláme lepší službu. Dále hovoříte o regionálním označení, logách a tak dále, ale ono Opět i toto přeci existuje. Všechny evropské regiony mají již nyní možnost označit výrobek jako výrobek, který pochází z daného um, regionu, z Riochy, v případně Španělska, odkudkoliv. Každý region něco takového má je možné rozšířit charakteristiky, které musí výrobek splňovat, pokud chce získat dané regionální označení, ale myslím si, že skutečně není potřeba eh, kvůli tomu zavádět nějaké nové značky, protože už ty současné se vlastně mohou týkat jakéhokoliv regionálního produktu a nemusí to být nutně jenom produkt potravinářský nebo zemědělský. Takže já se domnívám, že bychom eh, spíše měli žádat větší přísnost, pokud jde o současné nástroje, lépe je využívat, ale nezavádět nové. Děkuji. Garcia, Děkuji, paní Erans Garcia. Pan Treneves. Eh, Děkuji mnohokrát. Chci říci, že Velice se mi líbí veškeré typy integrovaných přístupů. Jsem přesvědčená o to, že jako integrované přístupy jsou schopny podpořit a racionalizaci využívání finančních prostředků i eh, lidských zdrojů a eh, mohou skutečně vést k nárůstu efektivity. Ovšem, co se týče otázky, o které nyní hovoříme, zde musím říct, že mám pochyby o tom, zda takovýto integrovaný přístup, čery nesektorální přístup, jak říkal pan zpravodaj, zda je to ta nejlepší cesta, kterou bychom se měli vydat. E, já jsem zjistila, že pan zpravodaj si je velice dobře vědom problému, který tady již mnohokrát nadnášeli kolegové. Problému, který spočívá v tom, že tady máme možný konflikt a dobře ví, kde by mohl probíhat možné překrývání. A zpravodaj hned na začátku o tom hovořil. On nám tady tak nějak nadnesl ty problémy a možné řešení, ale mě to nepřesvědčilo, protože pokud tady hovoříme o kvalitě a o kvalitě produktů agroalimentárních, tak eh, si myslím, že sektorální přístup je ten jediný, který eh, je dobrý proto, abychom eh, seriózně přizpůsobili k otázce kvality výrobků. A je to také důležité proto, aby měl spotřebitel jasné informace. To se týče těch produktů. Pokud nebudeme mít známku pokud budeme mít známku, která bude příliš široká, tak prostě nezaručí stejnou úroveň kvality všech produktům, které se budou k této známce hlásit. Což povede k tomu, že to jednak poškodí ty skvělé výrobce, což jsou výrobci, které již mají na úrovni EU mechanismy pro to, aby mohli eh, dát najevo veřejnosti, jak kvalitní výrobky vyrábějí a na druhou stranu, eh, co se týče výrobků, které nemají tak dobrou kvalitu, tak ty vlastně se tady jaksi chytnou, pojedou stopem, připojí se k něčemu a budou mít výhodu, eh, kterou si nezaslouží, namísto toho, aby se snažili zlepšit kvalitu svých výrobků. A proto si myslím, že bychom, eh, pokud chceme vážně přistoupit k označení kvality, tak by nemělo toto označení kvality platit pro příliš široký, pro příliš širokou škálu výrobků. A co se týče vlastních spotřebitelů. Spotřebitelé jsou dnes konfrontováni s nesčetným počtem známek kvality. Pokud bychom k tomu přidali další označení kvality, tak si myslím, že bychom zničili kredibilitu těch ostatních. Měli bychom se skutečně soustředit pouze na některé známky, na některá označení tak, aby tato označení skutečně měla dobré renomé. To je přeci filozofie toho, proč se vůbec takováto označení zavádí. Pokud bychom tady e, přidávali neustále další a další označení kvality, tak to povede pouze k tomu, že oslabíme veškerá ostatní. A proto skutečně nemám pocit, že bychom e, vyzískali něco dobrého, pokud bychom se vydali té, touto cestou. Sám pan zpravodaj říkal, že se je vědom těchto problémů. A proto si myslím, že by bylo hodné, aby zvážil e, naše komentáře, které se týkají těchto problémů, protože naším společným cílem zde je jistě to, abychom e, upozornili na to, že evropská produkce je hodnotná, má hodnotu a měli bychom skutečně tady nalézt tu nejlepší možnou strategii pro dosažení našeho cíle. Děkuji, děkuji paní Patrau Neveš Paní Iráče, děkuji pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat Erikovi za tuto zprávu, kterou nám dnes předkládá. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že je potřeba rozvíjet integrované programy v oblasti venkova venkova, které mohou přispívat k rozvoji hospodářství, sociální oblasti a e, přispívat k větší dynamice v oblasti venkova prostřednictvím nejrůznějších zemědělských činností. Takže z tohoto hlediska si myslím, že bychom měli e, podporovat eh, vše, co může nějakým způsobem zatraktivnit eh, venkovské oblasti a co bude integrovat zemědělství s cestovním ruchem, eh, s rodinnými podniky a tak dále. Ale já bych nastínila podobné pochyby, o kterých hovořili i předřečníci, pokud jde o regionální označení kvality. Zhruba před rokem jsme tady diskutovali velice intenzivně o systémech kvality. Řešili jsme otázky evropského označení kvality. Já sama jsem měla možnost být zpravodajkou k této zprávě a během těchto diskuzí e, jsme měli možnost porovnávat různé názory, připomínky, obavy a Jedna z hlavních věcí, která se řešila, byla to otázka toho, že se objevují nejrůznější označení zemědělských výrobků na evropské i regionální úrovni, což může vést ke zmatení spotřebitelů. A v současné době po eh, přeskumu této směrnice a poté, co vlastně vstoupila v platnost nová směrnice o kvalitě, tak eh, už eh, je situace jasnější. Všichni producenti vědí, jaká přísná pravidla kvality musí splňovat. A já si myslím, že bychom měli eh, teď spíše zlepšit osvětu u spotřebitelů, aby věděli o přidané hodnotě, kterou přinášejí výrobky, které jsou označeny chráněným označením původu nebo jako eh, tradiční místní specialita a že bychom neměli komplikovat ten systém novými eh, logy a systémy, které by byly například méně přísné a které by nesplňovala nesplňovaly stejné standardy a pravidla. To jsou tedy obavy, které eh, mám a které sdílím a projevují se v nejrůznějších státech. V současné době eh, ty regionální značky kvality existují, je jich poměrně hodně, objevují se velice rychle v nejrůznějších státech a regionech a jsou případy, kde existuje značka kvality, která nemá dostatečnou váhu, aby se skutečně řádně prosadila, což zase vede eh, ke komplikování situace i pro samotné výrobce a vede to následně ke zmatení spotřebitelů, kteří se snaží zorientovat v obchodech, supermarketech a zjistit, eh, která značka co znamená. Takže já si myslím, že bychom se měli přesměrovat, eh, přesměrovat tu zprávu a spíše prohloubit eh, ten aspekt integrace v oblasti venkova, protože v Evropě už nyní máme dostatečně přísný systém kvality, účastní se ho řada výrobců, kteří splňují přísné normy. To je, myslím, pozitivní signál, je to přidaná hodnota pro výrobce i spotřebitele a teď bychom spíše se měli orientovat více na spotřebitele a lépe informovat eh, o současných systémech kvality. Doufám, že tedy v rámci toho času, který teď ještě máme, budeme moci prostřednictvím pozměňovacích eh, návrhů poněkud eh, zaměření této zprávy přesměrovat. Jinak říkám a opakuji, že plně podporuji výrobce kteří eh, splňují přísné, eh, přísná pravidla eh, chráněných označení zeměpisného původu a já doufám, že by bylo možné do těchto systémů ještě zaintegrovat jiné aspekty rozvoje venkova. Děkuji. Děkuji, Iráče. A nyní má slova pan Agně. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto téma Eh, regionálního označení kvality. To je takové minové pole. A uvedu k tomu tři příklady, kdy člověk skutečně může být hodně zmaten. Někdy eh, máte k dispozici jenom eh, obecný recept například na cheddar, který je z češru, ale na sír tohoto jména, cheddaru, existuje určitý recept a ten recept může být použit samozřejmě i na jiném místě. Na tom eh, receptu samotném není nic, co by bylo přímo provázáno s daným místem, ale Stilton, Stiltonský eh, sír, to už je trochu něco jiného, to už jsou eh, názvy odvozené od britských měst, která mají své, mm, svou historii při výrobě, ku příkladu tohoto síra, ale tato města najednou musí žádat o povolení eh, z Evropy, aby mohly vyrábět a chránit si tento recept eh, a doufat, eh, že nikdo jejich právo neohrozí. Já si myslím, že to by mělo být právo členských států. Na druhé straně zase máte zeměpisné oblasti, které je dobré chránit, protože tam je například kvalitní černozem, která vede k například eh, k tomu, že je to vhodné místo pro pěstování určité odrůdy brambor a ta kvalita, ta černozemě se na eh, dané odrůdě eh, projeví černým zabarvením a je jasné, že takové brambory můžete pěstovat skutečně jenom tam. Nebo další příklad velského králíka. Ono to moc králíky nesouvisí, ale evropská rodina, Evropská unie tady má nějaký svůj model, který se snaží prosazovat. Já si myslím, že by bylo dobré nechat to na členských státech a jejich dlouhodobých tradicích. Děkuji. Grazie, Agnew. Děkuji, pane Agnew. Pan Johansson. Tak så mycket, kollegor. Jag ska göra några kommentarer till Děkuji, drazí kolegové. Chtěl bych eh, tady nadnést několik komentářů ke zprávě. Chci říct, že se mi zdá jedna věc velmi pozitivní a to, že jsme měli možnost eh, tady předložit eh, určitý přístup, který je více územní. Toto tady ze zemědělského hlediska a je hezké, že tady uvádíme, že um, regiony nestrácí, pokud se vydají cestou transsektorální kooperace. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho práci a rovněž eh, bych se chtěla vědomat otázce územní kvality a té značky územní kvality. Několik komentářů a několik otázek. A já si myslím, že bychom měli se k tomu opět vrátit, k tomuto tématu, až budou předloženi pozměňovací návrhy. Co se týká spolupráce mezi eh, spravodajem a stínovými spravodaji v tomto kontextu, zde je důležité, aby došlo k odpovědajícím schůzkám. K vlastní známce územní kvality. Tady v bodě 7 se říká, že komise by měla připravit nějakou oficiální definici této značky. Stejně tak jako ostatní kolegové bych chtěl přesně vědět, která další označení ještě existují v rámci Evropské unie. A v bodě 7 se dále hovoří o zemědělských produktech a také o službách, například o turistice, která do toho může být zahrnuta jakožto služba. A mě by tedy zajímalo, co by tam mělo přesně spadat eh, v oblasti služeb. Samozřejmě, vše se týká toho, že je důležité zlepšit spolupráci na jednotlivých územích a toto je tedy ten základní přístup což je ovšem práce, která se musí odvést na lokální, regionální úrovni a na úrovni členských států. Jde tedy, jak jsem již řekl, o posílení teritoriální spolupráce, což je důležité zejména nyní, když eh, začíná nové programové období. Jedna otázka, týká se to zásad a principů, které jsou obsaženy v návrhu zprávy. jaké nástroje bychom tedy měli využít pro to, abychom docílili lepší teritoriální spolupráce? Máme využívat ty stávající, anebo bychom měli tedy vytvořit nové nástroje? Co si o tom myslí pan zpravodaj? Myslím si, že ke zprávě připojil pan zpravodaj dobré vysvětlující prohlášení. Líbí se mi ten přístup eh, zlepšení eh, horizontální spolupráce na územní úrovni. Ovšem ty věci v podstatě již existují. Hovoří se tady i o průmyslu, o orgánech veřejné zprávy, rovněž o spolupráci soukromých subjektů. Ještě několik já bych tady nezacházela úplně do konkrétních otázek. Navrhuji, abychom tedy eh, se k tomu vrátili skutečně, až budeme mít na stole předložené pozměňovací návrhy. Mně není teda jasné v rámci té územní známky kvality, zda to má být systém, který bude zahrnout sobě další systémy, a nebude e, fungovat paralelně. To bych tady rád vědět. Děkuji, děkuji panu Johanancovi a nyní má slovo paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Zpráva z vlastní iniciativy, tam tedy nemáme žádné legislativní pravomoci, ale co napíšeme, bude potom napsáno a zveřejněno, takže jsem velice ráda, že mnoho kolegů dneska se zabývalo touto zprávou kriticky a podporuje veškeré kolegy, kteří tady nadnesli otázky v tom smyslu, že se bojí. Já eh, chci poukázat na to, že skutečně nepotřebujeme další označení a známky. Těch je dost. Nám by mělo jít skutečně spíše o tom, jak ta stávající označení etablovat a prosadit. Když někdo má nějaký dobrý záměr, ještě to neznamená, že se uh, mu podaří prosadit něco dobrého. Takže si zde musíme dát velký pozor, abychom tady nenutili evropské země do něčeho, co vůbec nepotřebují, protože sami od sebe již něco dobrého v tomto směru mají. Proto eh, chci říci, a myslím, že pan zpravodaj myslí to celé velice dobře, ale právě proto si myslím, že bychom měli společně s ním najít nějakou možnost, jak tuto zprávu upravit tak, aby eh, jsme se zaměřili na to, že je třeba spíše podpořit to stávající, co už existuje, protože doma v členských státech nám budou spíše zazlívat, pokud bychom tady ve smyslu odstavce 7 požadovali regulaci eh, vycházející od Evropské komise. Já například pocházím z regionu, který je velice aktivní a který chápe to, jak eh, pracovat s evropskými předpisy a iniciativy. My máme například eh, iniciativu pro Moselsko a také pro oblast eh, přírodní rezervace The Eiffel. A netýká se to pouze průmyslu, turistické a kulturní oblasti, Týká se to veškerých aktérů, který v rámci značky Mosel a Eiffel se dokázali spojit. Jsou to komuny, je to politika, je to hospodářství, je to zemědělství a je to cestovní ruch. A to si myslím je přesně to, o co šlo tady panu zpravodajovi v rámci jeho zprávy. Ale prosím, nesnažme se to prosadovat pomocí evropských úprav. To není něco, co je možné nařídit ze zhora. Tady je spíše lépe, abychom motivovali eh, lidi přímo na místě, aby se vydali tímto směrem a dokázali se spojit. Takže prosím, nechtěla bych tam mít bod 7 v této podobě, v jaké byl předložen. Možná bychom tam měli říci, že je třeba uh, se podívat na osvědčené postupy a poučit je z nich, jak je možné se koordinovat, lépe spolupracovat a e, v budoucnu dále posílit v rámci našich regionů právě ten regionální přístup. A rovněž zde také nemůžeme definovat regiony. To by bylo kontraproduktivní, pokud bychom se o něco takového pokoušeli na evropské úrovni. Proto prosím, rozmysleme si zde společné co bychom mohli v rámci této zprávy vlastní iniciativy nějakým způsobem vylepšit, podpořit, aniž bychom se tady snažili vytvářet nějaký evropský kon korzet, kterým sešněrujeme regiony a regiony v podstatě už nebudou mít ani prostor dýchat. Takže o to bych poprosila. Děkuji paní Klas. A tímto jsme uzavřeli vystoupení jednotlivých kolegů a kolegyň a ptám se komise, zda si přeje vystoupit. Zástupce komise, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Za Evropskou komisi jsme také chtěli zdůraznit, že již máme označení původu a zeměpisné označení a že Evropská unie již má etablované režimy, které umožní rozpoznat a chránit výrobky, které jsou zvláštní tím, že mají konkrétní úvod, původ. Tedy pouze dvě tyto značky, označení původu a zeměpisné označení, jsou značky, které mají právo odkazovat takto k, k původu. Teď, co se týče kvality, která není závislá na původu, tak článek 17 eh, budoucího nařízení o regionálním rozvoji, který bude přijat, uznává možnost podpořit systém kvality, který je vytvořen v členských státech. Nicméně je tam jedna podmínka a to, že tyto systémy nejsou omezeny na produkci z jednoho regionu, ale že je to systém otevřený pro všechny produkty. Evropská komise navíc přijala hlavní směry, které se týkají kvalit, označování kvality a regionálního označování v roce 2010 s tím, že se tam hovořilo o osvědčených postupech dobrovolného označování eh, zemědělských a potravinářských výrobků. Takže musím říct, že i k tomuto už máme eh, prohlášení. Takovéto vytváření regionálního označení kvality pro všechny produkty region, regionu by mohlo škodit eh, označování původu a zeměpisným označením, a to jak obecně, tak v daném režimu, v regionu, protože by to mohlo má, mást spotřebitele. Kromě toho je také možné, že se na to bude vztahovat eh, rozhodování, eh, rozhodnutí Evropského soudního dvoru, eh, které eh, bylo vydáno také v souvislosti s článkem 35, takže Evropská komise následně nesouhlasí s tím, aby byly zaváděny takovéto regionální označování kvality. Děkuji. Dobrá, děkuji Evropské komisi. Děkuji také panu Erhartovi a dám slovo panu zpravodaji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat všem, kteří vystoupili. Myslím si, že jsme všichni pochopili, že nejde jenom o samotnou značku, o samotné označení. Šlo mě hlavně o rozvoj venkova, Nám nejde o zemědělské značky. My si můžeme vytvářet, my můžeme využívat označování původu zeměpisného označení, ale zdá se, že minimálně u nás to nestačilo proto, abychom zachovali úroveň, životní úroveň na celém území. Já si myslím, že to je prostě složitější a že, jak říkali někteří vystupující, je potřeba najít metody, které by umožnily že všichni aktéři na území pochopí, že je potřeba postupovat synergicky a ve spolupráci. Pochopitelně, že zemědělská činnost je zásadní, ale nemůže být oddělena od turistiky, od služeb, od kultury a od dané společnosti. A to se snažím říci v této zprávě, to jsem se snažil vysvětlit. Nevím, jestli to tedy nutně musí být regionálním označením kvality, ale myslím si, že o to v této zprávě nejde. Možná, že se najde nějaký nový způsob. Ale já si myslím, že tady žádný zmatek není, že tady není zmatek mezi produktem a procesem a metodou. Jde prostě o to, jak vytvořit metody a procesy, které by umožnily všem na území, aby se zamýšleli nad svým vlastním rozvojem. A jak jsme říkali, takovéto značky kvality jsou skoro všude. A následek je, že jich je tolik, že vlastně nemají žádný význam. A jak jste říkali, jde to proti samotnému označování původu. A já si myslím, že to je proces, který musíme předběhnout a společně vytvořit prvky a metody, které vytvoří systém nový. V různých zemích Evropské unie se objevují různé věci a ty je potřeba společně využít a kontrolovat. Tak, aby to nešlo proti zájmům označování původu. Takže já jsem velmi dobře zaznamenal to, co jste říkali. Nicméně si myslím, že ta problematika je trochu jiná a také jsem pochopil, že to možná bude potřeba trochu jinak naformulovat. Jde nám hlavně o rozvoj venkova. My jsme výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Hovoříme hodně o zemědělství, to je jasné, protože probíhá reforma, ale myslím si, že prostřednictvím této zprávy bychom se měli zamyslet nad tím, že druhý pilíř a rozvoj venkova prostě by mohl probíhat jinak. Že když se teďka podíváme třeba na rozdělení prostředků mezi zemědělství a rozvoj venkova a nezemědělství, no tak se zamysleme nad tím, jestli třeba by se nebylo potřeba podívat eh, ještě jednou na to, jak se ty prostředky rozdělují, jestli by se neměly rozdělovat jinak. Já si prostě myslím, že sociologicky a ekonomicky je eh, prostě to území územím, že to není jenom o zemědělství a je potřeba se nad tím zamyslet. Je potřeba najít způsob, jak zajistit spolupráci a vytváření synergií, tak, aby rozvoj venkova probíhal kolem společného projektu. Takže já jsem si velmi dobře vyslechl a jsem velice rád, že toto téma vyprovokovalo diskusi, z toho důvodu jsem také zpracoval zprávu z vlastního podnětu, takže jsem rád, že jsme se tím začali zabývat a jsem rád, že také vystoupil zástupce komise. Ano, máte pravdu, že to existuje. Jak jsem říkal, mně nejde vůbec o to, že by eh, si eh, ta certifikace měla konkurovat s eh, mobilizací jednotlivých aktérů. Mně jde spíše o nějakou dlouhodobou vizi. Kromě toho navíc v dnešní době se zabýváme hlavně určitou juxtapozicí města a venkova. Já si myslím, že bychom se měli soustředit i na rozvoj venkova v tomto širším kontextu. Dobrá, děkuji, to byla velice zajímavá diskuse a určitě budeme mít možnost se k ní ještě vrátit. Tak, abychom ušetřili všechna citlivá místa. Tím se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání a to kontroly a činnosti prováděné s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravku na ochranu rostlin. Paní Brita Reimer s zpravodajkou. Já, yeah, Eh, no. Děkuji. Ještě chviličku počkejte, prosím. Bylo mě připomenuto, že jsem nedal termín na pozměňovací návrhy eh, ke zprávě pana Andriu, to je první říjen. Pokud chce teda pozměňovací návrhy, tak prvnímu říjnu, protože musíme přijmout tuto zprávu do 25. listopadu. Omlouvám se za to, že jsem na to zapomněl, takže dávám slovo paní Reimers. Jak jsme říkali, jak jsme slyšeli včera, balíček týkající se zdraví zvířat a rostlin je velice důležitý, protože se snaží modernizovat eh, veškerou tuto právní úpravu, takže bez dalších průtahů dám slovo Britě k její prezentaci. Dneska budeme mít také zasedání s předsedou výboru pro životní prostředí a snad najdeme řešení, které by bylo uspokojivé pro oba. Eh, děkuji, děkuji za to, že jsme se dnes setkali a budeme provádět první výměnu nástrojů, názorů k tomuto důležitému tématu. Zpráva o úředních kontrolách. Komise jasně řekla, že její cílem je, aby zajistila lepší provádění zdravotních a bezpečnostních standardů ve veškerém potravinovém řetězci. Jde o zjednodušení a modernizaci ochrany zdraví a má to být reforma, která povede ke zjednodušení legislativy. Je tedy snaha 70 právních aktů sloučit a mít pouze 5 právních aktů. To jasně ukazuje, jak široká je ta snaha komise a jak velký ten balíček je. Komise si přeje odstraňovat byrokracii jak pro eh, zemědělce, pro chovatele, tak pro podnikavatele v oblasti potravinářství. Komise je přesvědčena, že když bude tam menší byrokratická zátěž, tak eh, toto bude vhodné a umožní to, bude to umožněno lepšími předpisy, které budou vyplývat z výsledků vědeckých. Úřední kontroly mají být zlepšeny a to tak, že eh, příslušné orgány členských států mají být posíleně nabádání k tomu, aby dodržovali předpisy. A to tak, že budou probíhat testy a inspekce. Mají tam být lepší opatření, která budou chránit jak spotřebitele, tak podnikatele. Pak tam má být rozšířen kontrolní systém, který bude kontrolovat celý potravinářský řetěřec. O tom jistě budeme ještě intenzivně diskutovat. Nejmenší podnikatele, ty malé podniky, toto nebezpečí se nedá stále uvádělo, že takovéto kontroly nejvíce postihnou ty nejmenší podniky. Nejmenší podniky mají získat výjimku tak, abychom zajistili jejich konkurenceschopnost. Členské státy jsou odpovědní za provádění veškerých těch obsáhlých kontrol které budou mít eh, za cíl zjišťovat podvody a členské státy budou potom uvalovat peněžité sankce, které mají mít odstrašující dopad, tak abychom skutečně měli systém, který bude fungující. Některé body eh, budou jistě sporné, tady se budeme muset eh, na to podívat pořádně. Je jasné, že pokud chceme schrnout 70 právních aktů do 5 právních aktů, tak to je velký kus práce a zároveň eh, tady chceme předat komise velkou kompetenci v oblasti delegovaných právních aktů. A tady je třeba, abychom jako parlament si dali pozor na to, v jakých oblastech komisi pravomoci převedeme tak aby ta celá věc zůstala i pod kontrolou členských států a parlamentu, ne abychom tady komisi otevřeli dveře pro eh, zcela mm, otevřené jednání v rámci tomu, že ji podepíšeme jakýsi biankošek. Komisi jde o to, aby dosáhla jednotného rámce, který bude efektivní, to jistě vítáme, ale zároveň musíme zohlednit i zásadu subsidiarity. Je třeba podívat se na to, zda vůbec eh, něco takového je udržitelné z hlediska rozpočtového v členských státech. Je třeba si zvážit, zda to nebude zásah do rozpočtu členských států, které členské státy neust, ne, nebudou moci ustát. Protože na, například v rámci státech, které jsou federativně uspořádané, to potom bude mít dopad až na jednotlivé regiony. Oblast působnosti návrhu je velice široká, což je v podstatě velmi dobré ale dosud jsme potravinovní řetězce z hlediska kvality, hygieny a bezpečnosti ověřovali v oblasti producentů, dodavatelů a obchodníků. A nyní tady zacházíme mnohem hlouběji již do oblasti eh, zemědělských producentů. A tady je třeba si položit otázku, zda by nebylo možná lepší pouze zlepšit ten stávající systém kontrol. Dále je třeba také zanalizovat to, jak toto dopadne na stávající legislativu členských států. Jak jsem jich říkala, sloučit 70 právních předpisů na 5, to je skutečně obrovský kus práce. Eh, klobouk dolů před komisí, že se o to snaží, ale je třeba se podívat na to, zda je to vůbec v praxi proveditelné a do jaké míry to zasáhne zákony, které se opírají o národní úroveň a které potom budou muset být odpovědejícím způsobem přizpůsobeny se stínovými zpravodaji budeme muset toto vše velice intenzivně probrat, protože ten palíček je skutečně tak obrovský, že je třeba postupovat velmi obezřetně a nesmíme eh, se tedy vystavit nebezpečí, že kvůli rychlosti zapomeneme na, na pečlivost, protože toto je balíček, který bude mít eh, daleko sáhlé dopady na příští desetiletí. Děkuji za možnost vystoupit a těším se na příspěvky kolegů. Děkuji mnohokrát Britě a slovo má Děkuji, pane předsedo. Já eh, souhlasím s postojem paní Rajmes, eh, že říkáme ano, ale je tady i spousta eh, poznámek, protože je vhodné rozšířit oblast působnosti nařízení na všechny sektory, včetně těch, eh, které jsou zatím mimo potravinový řetězec. Tak například je potřeba vyjasnit, zda bioprodukce a označení původu, chráněná označení původu a tyto systémy budou všechny spadat do působnosti této zprávy. Dále je třeba také vyjasnit definici úředních kontrol a ostatních úředních kontrol, protože tak, jak je to teď nastaveno, jasné to není. Já myslím, že je potřeba také vyškrtnout kapitolu o takzvaných dalších úředních kontrolách. A Další poznámka v poslední době se vždy snaží Evropská komise stále více využívat prováděcích a delegovaných aktů, což eh, myslím ukazuje mm, značnou ambici komise, pokud je komise zasahovat do oblasti, které jí přímo nepřísluší. A mm, tím trochu zasahují například do pravomoci Evropského parlamentu v tomto konkrétním eh, případě. Například my jsme na dnešním a včerejším zasedání našeho výboru narazili na několik případů, kdy dochází skutečně eh, ke snaze Evropské komise, omlouvám se, eh, pod záštitou větší rychlosti a akceschopnosti na sebe brát eh, pravomoci formou delegovaných aktů. Dále se zde hovoří o tom, že by přímo sanitární úřady měly být eh, propojeny s finančními úřady, pokud jde o poplatky v této oblasti. Já si myslím, že eh, bude potřeba eh, zajistit tady větší flexibilitu pro členské státy, aby si sami mohli stanovit, jakým způsobem budou tyto poplatky či daně řídit. Pokud jde o kontroly vývozu, tak to je opět otázka subsidiarity a kompetence členských států. Tady, eh, myslím, není možné, aby Evropská komise přijímala pravomoci, které jí nepřísluší. A dále chci říci, že Evropská komise se také snaží Eh, eh, zajistit eh, si postavení při kontrolách vývozu zboží ze států EU do třetích zemí. Opět je to otázka subsidiarity a věci, které mm, přísluší členským státům. Pan předseda, děkuji paní Erans Garcia. Někdo další se o slovo nehlásí. Dám tedy slovo Evropské komisi. Carmen Gara, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedající Dovolila bych si pouze dvě poznámky. Eh, jedna nejdůležitější hned na začátek. Tento návrh jak si eh, nepřichází z ničeho nic, abych tak řekla, protože už nyní máme k dispozici legislativu, z roku 2004. Je to nařízení o úředních kontrolách, které se týká pouze záležitostí, o kterých jste sami před okamžikem hovořili, to znamená i záležitostí poplatků či pravomocí eh, takzvaných eh, příslušných eh, orgánů a tak dále. Takže to mm, hlavní věc. Pokud jde konkrétně o ty poplatky, tak legislativa v současné podobě stanoví povinné poplatky pouze u části sektoru, to znamená jenom u některých eh, podniků v potravinovém řetězci. Ty platí za úřední kontroly. Dnešní návrh eh, chce vytvořit rovné podmínky pro všechny a chce i za, chce zahrnout další provozovatele, u kterých eh, probíhají úřední kontroly, aby i oni platili příslušné poplatky. Nicméně návrh neharmonizuje způsob výpočtu těchto mm, poplatků, stanoví jenom základní princip, to znamená, že musí vycházet z nákladů, musí tyto náklady odrážet, ale náklady se v členských státech mohou různit a tím pádem se mohou různit i následné mm, výše stanovených poplatků. Bude to souviset eh, celkově s mm, náklady na život eh, v daném členském státě. Pokud jde konkrétně o otázku eh, chráněného značení původu, biozemědělství a tak dále, ano, ty jsou všechny v působnosti eh, nového legislativního návrhu. Ta hlavní změna, která se předkládá, je rozšířit působnost úředních kontrol takovým způsobem, aby všechny kontroly příslušných orgánů, které probíhají v potravinovém a zemědělském řetězci, byly pojmuty co možná nejšířeji, to znamená, aby se zahrnovala primární výroba, marketing, uvádění na trh, prodej, doprava a tak dále, aby pro všechny tyto mm, sektory platily stejná pravidla úředních kontrol. Co se týče aktů v přenesené pravomoci, tak eh, tady přichází jedna důležitá novinka a to, že se delegovanými akty budou moci schvalovat specifické sektorální eh, požadavky. K tomu bych chtěla pouze říci, že Naším cílem je reagovat na možné případy eh, toho, že v některých eh, oblastech, eh, třeba biozemědělství či oblasti označování kvality, budou zapotřebí jednotná pravidla pro to, jak by měly příslušné orgány zajišťovat provádění této legislativy proto tento návrh obsahuje určitá ustanovení, která dávají pravomoci upravovat provádění úředních kontrol v některých odvětvích. A to je ode mě vše, pane předsedo, děkuji. Ano, děkuji. Děkuji Evropské komisi. A Slovo má opět Brita Reimers, eh, aby mohla reagovat na závěr. Ještě připomenu, termín pro pozměňovací návrhy 11. listopadu. Brito, máte slovo. Ja, danke schön. Děkuji za vaše příspěvky. Máme dost času na to, abychom si vyměnili názory na to, jaké oblasti považujeme za problematické, jaké oblasti chceme podpořit. Cíl je náš společný, přejeme si lepší a bezpečnější potravinový řetězec, lepší a bezpečnější kontroly. Všichni víme, že co se týká škůdců, eh, tam jsou problémy, zejména když eh, se podíváme na export, oblast exportu a uznávání s jinými státy. Takže naše cíle, na těch se jistě shodneme, ale na těch konkrétních opatřeních eh, tady bude ještě zapotřebí, abychom to probrali a jsem přesvědčena, že nakonec se ho vyjde velmi rozumné stanovisko našeho výboru. Děkuji. Děkuji Brito. A lhůta po prozněvací názory je 11. listopadu a na výboru Agri budeme hlasovat potom v prosinci. Tímto jsme uzavřeli náš pořad jednání, jak dobře víte, některé body byly odloženy na 30. září. Ve 15 hodin máme schůzi koordinátorů v tomto stejném sále a v 16 hodin máme trialog s litevskými předsednictvím a s komisí. Tímto naši schůzi dnešní uzavírám a 30. září na naší další schůzi budeme mít hlasování.